na našem programu, což je zpráva pana Danelise. Modrý růst, podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a podvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU. Jako první má slovo pan zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, krize zadlužení, se kterou se potýká Evropa a z ní vyplývající nezaměstnanost, eh, vedou ke ztrátě konkurenceschopnosti Evropské unie a proto je eh, důležité, aby Evropa hledala nový potenciál eh, pro rozvoj hospodářského růstu a námořní doprava nabízí nové perspektivy které jsou důležité, velké a také realistické. Můžeme tady hledat synergie mezi různými odvětvími. A tím nám mysli pouze pobřežní oblasti 28 členských států. Jde také o akvakulturu, využívání obnovitelných zdrojů energií, těžbu surovin, námořní eh, dopravu, loděnice, to jsou všechno odvětví, která by mohla přispět k hospodářskému růstu. A kde by mohlo tedy dojít k tomu takzvanému modrému růstu? A kde by mohlo dojít k růstu zaměstnanosti? a mohlo by to přispět k 7 milionům nových pracovních míst do roku 2020. A proto by se české státy měly mobilizovat, měly by se snažit prosadit eh, do svých programů infrastrukturní projekty, měly by usilovat o zlepšení hospodářských podmínek a také by měli vytvořit systém spolufinancování projektu. Pokud chceme, aby tyto hospodářské sektory e, přispěly více k celkovému hospodářskému růstu, je proto potřeba všechny tyto kroky koordinovat na evropské úrovni aby ty politiky, které provádí jednotlivé členské státy, e, měly větší efekt. Územní jednotky by měly společně koordinovat své kroky se soukromým sektorem a hledat nový potenciál. Víme, že hovoříme o době, kdy dochází ke škrtání výdajů eh, ve veřejném sektoru, že to vede k omezení investic do infrastruktury a přitom Eh, to jsou velmi často významné projekty pro povzbuzení hospodářského růstu. Proto bychom měli hledat jiné prostředky, díky kterým bychom tyto infrastrukturní projekty mohli provádět. A proto bychom měli jako Evropská unie hledat prostředky v, našich, v našem evropském rozpočtu, aby ty projekty mohly být dokončeny. A dále se musíme postarat o to, aby nedošlo k ohrožení mořského životního prostředí. A stejně tak musíme brát eh, v úvahu boj proti klimatickým změnám, protože i to se projeví v těchto pobřežních oblastech. Já vítám přítomnost paní komisařky a to, že eh, vyvíjí iniciativu v oblasti takzvaného modrého růstu. A velmi rád se vyslechnu, co k tomu bude chtít říci a budu velmi rád, když bude v této práci pokračovat a děkuji všem, kteří a eh, Teď poprosím řečníky, nejbude to bude paní Patronovič. Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte, abych poblahopřála komisaři z, z, z, zpravodaje a stínovým zpravodajům za to, že se snaží pozbuzovat mostry. růst, turistiku, územní plánování v těchto oblastech, rybářství, akvakulturu, loďařství, zaměstnání, energetiku, investiky, těžbu eh, nerostů z mořského dna. Já si myslím, že je velice důležité, abychom vzali v úvahu eh, sdělení této zprávy. Musíme si uvědomit, že je to velký potenciální zdroj bohatství a recyklování nestačí, nebo v případě kovů například, proto se musíme rozlížet po nových e, zdrojích e, a možné těžbě minerálů z mořského dna musíme eh, se zabývat možností kombinace recyklace plus těžby z těchto míst. Potřebujeme eh, správné technologie, aby samozřejmě taková těžba byla udržitelná a proto Evropská unie také financuje už některé projekty, a snaží se zjišťovat, jaké jsou možnosti těžby minerálního bohatství z morského dna. Je důležité mít skutečně vědecky podložené informace, jak by ta těžba vypadala, jak by to fungovalo a by se dalo dobře rozhodovat o tom ignoru. Musíme si uvědomit, že máme i ekologickou zodpovědnost. Děkuji. A dále je na řadě paní Lubkieva. Děkuji, eh, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já chci poblahoprát eh, zpravodaje k této podrobné a podstatné zprávě, kde eh, se hovoří o odvětvové politice v oblasti námořní politiky. Modrý růst ale vyžaduje splnění určitých podmínek. Musí být zahrnuty různé instituce, musí to být i školství, ale v osnovách zatím nejsou předměty, které by se zabývaly mořskými záležitostmi. Ani odborná učiliště nebo střední školy tohoto zaměření nejsou příliš atraktivní atraktivní pro mladé lidi a platí to i o vysokých školách proto ehm, je důležité, aby tady byla integrovaná námořní politika v zemích, které leží podél břehů moří a nebude-li to integrované, pak to bude odsouzeno k neúspěchu. A musíme se vracet k, k tomu, abychom dále vyvíjeli strategii pro České moře a jeho budoucnost, Černé moře a jeho budoucnost. To je velmi důležité. Paní Meissner. Pane předsedo, děkuji. Do roku 2050 bychom měli mít na světě 9 miliard lidí. Když si to představíme, tak je jasné, že pevnina nepostačí. Potřebujeme eh, moře ještě více než dosud. Evropa byla v jistém smyslu již velmi jasnozřivá a vytvořili jsme integrovanou námořní politiku, protože jsme eh, poznali, že čím dál více hospodářských sektorů či odvětví souvisí s mořem i výzkum. A chceme moře využít a eh, těžit z něj ještě velmi dlouho a sice udržitelným způsobem způsobem a proto existuje tato integrovaná eh, eh, námořní politika. Existuje tady i modrý růst, to je vlastně námořní pilíř strategie EU 2020 pro více pracovních míst růstu, růstu, eh, energií těženou z moře, cestovním ruchem, těžbou nerostných surovin podmořskou a samozřejmě i akvakulturou, protože lidé samozřejmě chtějí konzumovat ryby. Musíme eh, proto věci vyvíjet a jsme již na dobré cestě. Chci poděkovat panu Danelisovi a také paní Damanaky. Jsme na dobré cestě. Děkuji. I vám srdečně děkuji za eh, váš projev a další, kdo se přihlásil, je pan Kryzogelos. Děkuji. Pane předsedo, skutečně bychom si přáli, aby eh, životní prostředí eh, v mořích eh, se dále vyvíjelo, ale samozřejmě, že na jedné straně je správné, že zaměstnanost je také odvislá od moří a ekonomické činnosti v něm, ale musíme chránit i přirozené zdroje. Potřebujeme námořní politiku, která bude využívat bohatství moří smysluplně a současně zajistí Eh, vznik nových pracovních míst pro mladé lidi, kteří vystudovali a kteří nyní nenacházejí pracovní místa. Rovněž chceme přijmout určitá politická opatření, tak aby ono modré hospodářství sloužilo jak životnímu prostředí, tak ekonomice i zaměstnosti. Děkuji. Děkuji, pane Morganti. Já jsem z Toskánska a máme velmi bohaté námořní dědictví, takže jsem si nesmírně vědom naléhavosti této uh, problematiky. Týká se to rodin i podniků, které přispívaly k vytváření prosperity a růstu a životních podmínek v příbřežních zónách. My nemůžeme se vystavit riziku, že by toto eh, letité dědictví bylo jen tak zahozeno ve prospěch několika nadnárodních společností a přitom to riziko tu hrozí. A my ho sledujeme již nějakou dobu. Potřebujeme jednoznačně zachovat eh, tyto přednosti eh, zmíněných regionů, včetně ostrovních. V poslední době nastala recese a bylo by možné situaci oživit eh, prostřednictvím daňových úlev a tak dále. Děkuji paní Saje. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, eh, irské předsednictví, které právě skončilo, podtrhlo eh, význam modrého růstu. Domníváme se, že během změného předsednictví se projednávala řada složitých témat a právě modrý růst byl maličko zanedbáván. A právě proto je dobré, že máme předloženou tuto zprávu, která zdůrazňuje právě tuto oblast růstu. V této souvislosti chci podtrhnout především problematiku akvakultury a rybolovu, které jsou nesmírně důležité a také takzvané modré energie, tedy využití užívání energie přílivu a odlivu a eh, Totiž to považujeme za technologie budoucnosti, tedy modré technologie. A také je důležité budování námořní infrastruktury Evropě totiž v této oblasti se rozvíjíme nedostatečně. Naproti tomu například tuto oblast podporuje Jižní Korea eh, a to proto, že to představuje velice důležitou oblast obchodu. Zdůrazňujeme to také VTO. Prosím, pan Vonanimi. Sí, <clears throat> grazie Presidente. Io volevo... Děkuji, pane předseda. Já bych chtěla poblahopřát eh, zpravodaji a chtěl bych zdůraznit především dva aspekty. O nich si myslím, že by měly být zejména zdůrazněny. Ten první problém eh, spočívá v tom, chceme trvale udržitelný růst, eh, chceme integraci mezi pobřežím a vnitrozemím. Velice často se postupuje neuspořádaně, a určité hodnoty se využívají příliš silně, některé vůbec ne. Pobřeží například tam se dělá hodně věcí, ale ve vnitrozemí možná tolik ne. A zde by takové malé podněty už měly velký účinek. Já bych si chtěl varovat před něčím a to je akvakultura. Je pravda, že musí být trvale udržitelná a tak to je také definovaná. Tak jako všude u všech eh, potravin, nebo všude tam, kde se používají antibiotika, to má dopady na ekosystém. A to je právě případ eh, u akvakultury. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Tamana Kian, paní komisařka má poslední slovo k tomuto tématu, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve chci poděkovat zpravodaj panu Danielsovi a také stínovým zpravodajům, stejně tak jako eh, členům výboru. Zde hovořím především o výboru pro dopravu, regionální rozvoj a rybolov, protože připravili společně velice kvalitní zprávu a jsem také velice ráda, že všichni vystupující tu to otázku uznali jako velice důležitou. Právě modrý růst, udržitelný růst v námořním odvětví je nesmírně významný a musí pro něj existovat koherentní a realistický rámec. Také vítám skutečnost, že zpráva eh, podtrhuje pět klíčových oblastí, které komise určila jakožto oblasti s potenciálem pro tvorbu pracovních míst a uplatňování inovací. Právě těchto pět oblastí eh, zahrnuje tedy modrá energie, akvakultura, mm, pobřežní turistika, mm, eh, dále těžba a biotechnologie. V této souvislosti bych ráda zmínila také některé konkrétní aspekty, především eh, stavba lodí, eh, působení doku a obecně námořní doprava. Pravdou je, že se setkáváme s určitými obtížemi, jak potrhl také zpravodaj a další kolegové. Nicméně chci potrhnout, že existuje také řada cest, jak podpořit trvale udržitelný růst v sektoru, například Ehm, snížení emisí skleníkových plynů, snižování byrokracie a administrativní zátěže a podpora inovací. Právě tady zůstávají ještě rezervy pro zlepšení. V oblasti pobřežní a námořní turistiky souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že hlavním úkolem a prvním úkolem v této oblasti je zajištění dovedností pracovních sil. Komise proto připraví sdělení k pobřežnímu cestovnímu ruchu a toto sdělení vydáme ještě před koncem letošního roku. Nakonec význam integrované trvalé udržitelnosti. Sdílím obavy, které zazněly z úst několika poslanců a které zdůrazňovaly potřebu trvalé udržitelnosti ve všech těchto aktivitách. Souhlasím také s tím, že ekologická dimenze by měla být přenesena do všech iniciativ pro tzv. modrý trvalé udržitelný rozvoj. Musíme udržet přírodní prostředí a chránit jej, pokud chceme těžit z jeho přínosu. Nesmíme jej ničit, jak se to dělo v některých případech v minulosti. Právě proto se domnívám, že zásadní výzkumný projekt v oblasti těžby se v současné době projednává, připravuje v Evropském rámcovém programu. A zmíněný výzkumný program bude věnován konkrétně těžbě minerálu a bude zahájen na podzim letošního roku. Nesmíme zapomínat na to, že také aktivity v oblasti recyklace se musí zintenzivnit a v každém případě si musíme uvědomit, že surovin je vždycky nedostatek dlouhodobě. Tolik eh, náš návrh, musíme proskoumat všechny možnosti. Těžba minerálu může vytvářet nová pracovní místa, nové ekonomické příležitosti, ale také podnítí rozvoj technologií a připraví záruky pro zabezpečení dodávek nerostných surovin. Ale tady platí jedna podmínka a souhlasím se s pravodajem a s ostatními. Podmínkou je, aby tento nově se ustavující sektor fungoval v rámci eh, komplexních úsilí o trvalou udržitelnost. Jinými slovy, musíme zajistit, aby pokud se budeme dotýkat mořského dna, eh, tak aby měl na paměti, že je nutné dodržovat přísné standardy ochrany životního prostředí. Eh, tak to plánujeme postupovat do budoucna. V každém případě chci poděkovat panu zpravodaji a všem vystupujícím, eh, všem poslancům za podporu této iniciativy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tímto končíme tuto rozpravu a zítra se bude hlasovat ve 12 hodin. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je zpráva paní Toja přispění družstev k překonání krize. A uděluji slovo nyní zpravodajce. Děkuji vám, pane